Tak dobrý den, kolegové. Navrhuji, abychom tedy zahájili náš bod 11, diskuse s Mezinárodní organizací práce, kterou zde zastupuje paní Karen Cortis, zástupkyně ředitelka oddělení pro mezinárodní normy práce. Paní Kates nám popovídá o výsledcích jednání o uplatňování NORE Mezinárodní organizace práce v průběhu 106. zasedání Mezinárodní konference práce v červnu. Také se bude, bude hovořit o situaci v některých zemích, o kterých pravidelně diskutujeme ve výboru INTA. Obecně máme tyto výměny názorů z Mezinárodní organizace práce a již jsme dostali výsledky z Mezinárodní konference konferenci, tak jsme velmi rádi, že můžeme prohlubovat naše vztahy s touto organizací a je dobré pravidelně se s vámi stýkat. Doufám, že koordinace prací v oblasti dodržování mezinárodních úmluv zvýší efektivnost našeho přístupu. Takže prosím, paní Kurtis, děkuji, že jste přišla mezi nás a hned vám uděluji slovo. Děkuji. Děkuji za pozvání za to, že jsem byla pozvána do vašeho výboru. Eh, Mezinárodní organizace práce si práce vašeho výboru velmi cení, taktéž spolupráce, která nás v minulých letech pojila. Budeme vám i nadále nápomocní v relevantních otázkách. Eh, hlavní dokument, který se týká práce našich obou výborů, je mm, prohlášení z roku 1998, které všichni dobře znáte, to to prohlášení je tedy základem práce vašeho výboru i e MOP, pokud jde o vymáhání práv zaměstnanců. Možná, že jste si všimli, že výbor pro uplatňování standardů se zaměřuje na hlavní úmluvy, které, které jsou relevantní z hlediska toho, co se probíralo na Mezinárodní konferenci práce. Jde o právo združování a efektivní právo nebo efektivní prosazování práva na kolektivní vyjednávání. Jde také o revizi uplatnění k umluvy o inspekcích práce. My jsme Eh, zaznamenali v minulých letech určitý posun mezi těmi, kteří zatím prohlášení neratifikovali. Došlo k dalším, eh, dalšímu pokroku, pokud jde o uplatňování klíčových úmluv za podpory MOP a někdy také za podpory obchodních dohod, které se týkají těchto témat, především eh, s ohledem na některé země, o kterých jsme v tomto roce diskutovali. Kromě toho eh, prohlášení MOP o sociální spravedlnosti se zaměřuje na důstojné podmínky práce a na sociální ochranu, na sociální dialog, na základní práva, mezinárodní standardy práce. Prohlášení nás dále vede v tom, že se zaměřujeme na sociální spravedlnost v hospodářské a sociální politice, včetně politiky obchodní. Někteří členové MOP si vyžádali naši pomoc v rámci bilaterálních i multilaterálních dohod díky finanční pomoci eh, generálního ředitele pro rozvoj se nám podařilo být nápomocní členským státům při naplňování jejich povinností. Jednalo se o individualizované projekty v některých státech, ať už je to Mongolsko, Arménie, Kap Verde, Salvador, Guatemala, Paraguay a další země. Kromě toho jsme v rámci dokumentu o udržitelnosti dosáhli velkých pokroků v takových otázkách, jako je BOSP. Dále eh, uznáváme, že je potřeba ještě celou řadu věcí změnit. Eh, synergické efekty eh, jsou v tomto ohledu naprosto zásadní a já se tedy potom eh, zaměřím na případ Bangladeše a ukážu, že Mezinárodní organizace práce tady významným způsobem přispívá k dodržování standardů. Kromě toho jsme zaznamenali synergické efekty na Filipínách a v Guatemale. Eh, jde o dopad obchodu na mezinárodní standardy práce naše agitační činnost se týká eh, základních práv a je potřeba, abychom z těchto témat udělali priority našeho, naší práce. Já i moji kolegové se na tyto projekty zaměřujeme. Budeme v tom pokračovat v Guatemala v září a e, v, na Filipínách v říjnu a budeme chtít zajistit, abychom tedy stavěli na těch synergických efektech, které jsme v obou zemích zaznamenali. Kromě toho jsme spolupracovali s Tureckem. Je to projekt pro Evropský sociální dialog, který e, přišel ve velmi klíčovém okamžiku. Jde o to, abychom pomohli eh, odborům, aby bylo možno Mezinárodní organizaci práce využívat jako partnera při řešení různých otázek s vládou. MOP se domnívá, že všechny tyto eh, otázky zdůrazňují to, že naše spolupráce je důležitá, dohledové orgány poskytují expertní vedení, eh, expertní znalosti, které umožňují rovné podmínky. Uplatňování standardů tedy eh, vytváří pákový efekt, který je naprosto zásadní. Mezinárodní kancelář pro práci se snaží o to, aby všechna naše práce měla dostatečný dopad, abychom využili všech pákových efektů a spolupráce i s vámi. Já tedy chápu, že máte zájem především o případ které jste diskutovali nebo které se diskutovaly na našem výboru v červnu a že vás nepochybně budou zajímat i další činnosti, které Mezinárodní organizace práce v tomto ohledu eh, rozvíjí. To znamená, že se budu věnovat konkrétním případům. V prvním případě eh, jde o Bangladeš. Je to otázka, která se probírala letos na výboru pro uplatňování standardů. Šlo o uplatňování svobody združování a příslušné úmluvy. Tento případ zazněl při mnoha příležitostech, možná si vzpomenete, eh, že tomu tak ve výboru pro uplatňování standardů bylo. E, jde také o úmluvu pro inspekce práce, jde o e, synergické efekty mezi oběma úmluvami, které jsou taktéž velmi důležité. Další otázky, které zazněly mm, v našem výboru, se týkaly e, i dalších otázek, které jsou součástí kompaktu pro udržitelnost práce, kterou jak EU, tak MOP odvádějí v souladu s kompaktem o udržitelnosti by tedy eh, měly vést eh, k tomu, že situace v Bangladeši se bude stabilizovat. Letos jsme zaznamenali některé oblasti, které podle našeho názoru zaznamenaly pokrok, ale zároveň je potřeba si přiznat, že ten pokrok byl nedostatečný a že jsou tu ještě velké rezervy. Jedna z oblastí, ve kterých došlo k pokroku a které výbor pro uplatňování standardů standardů zaznamenal, se e, týká toho, že ministerstvo práce tedy přijalo pravidla pro proces postupy registrace a kromě toho došlo k pokroku e, při vypracovávání standardních postupů pro e, identifikace, ne, identifikaci neférových eh, postupů na pracovišti. Je to důležité, tak abychom eh, dostáli svobodě združování, mimo jiné. Kromě toho jsou tu oblasti, které i nadále skýtají velké výzvy. Eh, my máme tedy pod, vedeme tedy tripartitní konzultativní výbor. Tento výbor tedy navrhuje možná řešení, která by vedla k tomu, že legislativa v Bangladeši bude více v souladu s úmluvami MOP. Zatím tedy není jasné, jak budou vypadat definitivní návrhy, na kterých vláda v tomto ohledu pracuje. Je nám jasné, že se zaměřují na problémy. Domníváme se, že tedy to minim, ten minimální počet členů pro uh, vytvoření odborů je věc, která zatím není definitivně rozhodnuta. Kromě toho jsme zaznamenali snahu o pozměnění těch, té legislativy o uh, vývozních zónách. Já si myslím, že to bude pravděpodobně jedna z těch nejobtížnějších oblastí, které se v Bangladeši věnují v tuto chvíli. Diskutuje se o tom pouze mezi partnery eh, a jde tedy o ty vývozní zóny, které mají zajistit investice, mají představovat tedy jistotu pro investice a ehm, jsou do toho zapojeny i další zúčastněné strany. Zatím tedy není jisté, jestli se podaří eh, uvést tu legislativu do souladu eh, s úmluvou o združování. Je důležité, abychom do toho zapojili i další organizace, ať už to je bangladéšská eh, bangladešské združení zaměstnavatelů mimo jiné. Bylo, byl by to tedy velmi důležitý prvek, který by napomohl zajistit to, že definitivní návrh této legislativy se eh, tedy přiblíží eh, žádosti našeho výboru kter, eh, a že tedy bude v souladu s umluvou o svobodě združování. Další oblasti, které jsou nevyřešené a které se tedy eh, v Bangladeši řeší. To eh, se týká tedy vysílání pracovníků do krizových oblastí a celá otázka zpětá s inspekcemi, protože i to je tedy důležité. Je důležité, aby synergické efekty mezi umluvou o inspekcích práce, to znamená, že by tam tedy eh, byl jeden inspektor, který by byl schopen také provádět inspekce v těch takzvaných vývozních zónách. Snažíme se tedy věnovat také tomu velmi technickému projektu v Bangladeši. Na, v této souvislosti jsme tedy odvedli velký kus práce. Snažili jsme se o to, aby v Bangladeši byly dodržovány základní standardy práce, abychom tedy byli k ruce ministru práce v Bangladeši, tak aby bylo možno všechna relevantní pravidla dostatečně prosazovat. V této práci budeme pokračovat včetně bangladeského programu pro lepší práci, který působí v celé řadě závodů a které, který se snaží o to, aby pracovní klima napomáhalo práci odborů. Nyní se pojďme podívat na situaci v Kambodži. O této zemi jsme diskutovali v loni ve výboru pro uplatňování standardů a musím říci, že jsme o tom hovořili i letos šlo o uplatnění umluvy o svobodě združování. V loni eh, byla eh, vláda požádána o to, aby přijala ty přímé kontaktní mise, což se tedy stalo. Mise se konala v březnu tohoto roku. Zpráva je k dispozici výboru pro uplatňování standardů a eh, Zaměří se na ní výbor expertů a zhodnotí, až se letos setká, bude to v listopadu a v prosinci. Výbor pro uplatňování standardů kromě toho poskytl vládě a sociálním partnerům čas na to, aby bylo možno revidovat doporučení, které vzešla z těch misí, tak aby, aby bylo možno se zaměřit na řešení sporů, na právo týkající se odborů, na zprávy, eh, které budou předány expertnímu výboru koncem tohoto roku. Vláda se snažila Eh, zapojit do technické pomoci nabízené eh, MOP a byla vyzvána, aby přijala tedy cestovní mapu pro všechny tyto kroky. Doufejme, že eh, tedy výboru expertů bude sděleno, že tyto, těmto všem požadavkům bylo dostáno a že nebudou další otázky, které by bylo potřeba řešit. Kromě toho je tu určité propojení mezi svobodou združování, kolektivním vyjednáváním a eh, legislativou o minimálním mzdě, na kterou se v tuto chvíli vláda zaměřuje. A to všechno je relevantní z hlediska technické pomoci MOP. Takováto le- legislativa by měla být v souladu s mezinárodními standardy práce a velmi by napomohla tomu, aby se eh, tedy vyřešily dlouhodobé spory, které vznikají v, té, v tom období, kdy tedy eh, vláda se věnuje tomu, co by tedy mohlo představovat to, tu minimální mzdu. A nyní Ekvádor. Výbor pro uplatňování standardů provedl revizi otázek, které se týkají umluvy o svobodě združování. Probíhá tam reforma pracovního práva, ale vláda ještě musí požádat o technickou pomoc MOP k této reformě. Jsou tam významné potíže týkající se odboru ve veřejném sektoru, včetně registrace. Potom je to pro odbory ve vzdělávacím sektoru e, otázky kolektivního vyjednávání. To všechno jsou situace, které jsou poměrně velkou výzvou pro tuto zemi. MOP prostřednictvím svých kanceláří v regionu chce takto pomáhat k reformnímu procesu v pracovním eh, právu, tak aby došlo k významnému pokroku eh, který by mohl být konstatován tedy výborem expertů. V Salvadoru jsme viděli obavy ohledně sociálního dialogu a vláda e, se jí má účastnit tedy s e, organizacemi zaměstnavatelů a zaměstnanců. E, poslední zpráva z výboru pro uplatňování standardů hovoří o tripartitě. předtím se zabývali o svobodě, svobodou združování. V obou dvou eh, případech bylo požádáno o eh, konkrétní mise na eh, specifická místa. Když se sešla konference výboru, aby diskutovalo o konvenci o tripartitě v červnu, tak ještě toto nebylo odsouhlaseno vládou, nicméně k té misi pak došlo po té, co se sešel výbor pro uplatňování standardů, a to bylo v červenci. Velice důležité je, že se jim podařilo pomáhat jak vládě, tak eh, sociálním partnerům k tomu, aby v dobré víře mohli usilovat o plnění eh, konkrétních kritérií zaměřených na získání reprezentativity eh, v tradičních tripartitních prostředích, což je Consilio Nacional Superior. A toto bylo konstatováno tedy jak e, výborem pro uplatňování standardů, tak pro e, svobodu zrušování v Guatemala. Je to mm, značně komplikované v tuto chvíli. Výbor e, se zabýval ještě jednou um, uplatňování úmluvy o svobodě združování a hovoří o tom, že je zapotřebí toto mm, kontrolovat pravidelně. Pravidelně se e, tím zabývá nejen tento výbor, ale výbor pro uplatňování standardů a také MOP e, jako takové. Je tu celá řada průřezových eh, oblastí a témat, které se týkají svobody združování, eh, podpory úmluvy o kolektivním vyjednávání, protože tam v podstatě neexistuje kolektivní vyjednávání, také otázka prosazování práva prostřednictvím inspektorů a eh, zajištění, že dochází k diskriminaci a také otázka ehm, domorodých obyvatel. A Inspekce byly eh, vedeny přímo na místě a byly velice efektivní. Stávající vláda um, učinila pokrok v reformách a také eh, se tyto inspekce zabývaly eh, tím, jak podporovat tedy prosazování kolektivního vyjednávání i svobodu združování. Už jsem se zmiňovala o projektech zaměřeném na eh, pracovní standardy a na další témata. Potom je také další projekt na spolupráci v rámci DG eh, Trade, eh, tam, kde se to týká konvence úmluvy. Jak víte, dochází v tuto chvíli ke mm, krizi ústavní krizi. Nevíme, do jaké míry bude možné, aby MOP nadále spolupracovalo s vládou na podpoře pokroku na základě to, toho, co tedy uvedl výbor pro eh, uplatňování standardů. Nicméně kolegové pojedou eh, v, v září do Guatemaly aby se podívali, jak vypadá situace ohledně uplatňování standardů a také ohledně článku 26. Co se Indie týče, Výbor pro uplatňování standardů se zabýval opět otázkou eh, pracovních inspekcí, inspektorů práce a to je poměrně mm, delikátní záležitost, protože vláda ještě nepožádala o technickou spolupráci MOP, aby postoupila dál ohledně mm, této e, žádosti týkající se zlepšení standardů. E, samozřejmě, že e, kanceláře mm, naše se tím zabývají a chtějí jednat s vládou. Nicméně vláda na druhé straně otevřela dialog s MOP ohledně respektování neratifikované eh, úmluvy. Eh, vytvořili pracovní skupinu s MOP, aby mohli prohlédnout, probrat legislativu v Indii a eh, podívat se na to, jakým způsobem lze Eh, tedy přispět k tomu, že by bylo možné ratifikovat eh, tyto jednotlivé základní úmluvy. U Kazachstánu a já jsem slyšela, že tedy již došlo k určitým eh, diskusím o Kazachstánu dnes dopoledne na vašem výboru. Výbor pro uplatňování standardů se také zabýval loni tímto tématem a v tomto kontextu také se odehrála mise v kontaktní ta proběhla v září. Výsledky byly relativně optimistické ohledně úsilí e, ministerstva práce a dohody e, přejít k e, do takového stavu, aby byly odstraněny překážky jak pro, zam, jak pro organizace zaměstnavatelů, tak pro organizace zaměstnanců nebo, nebo také odbory. Víme, že došlo k celé řadě soudních případů proti určitým členům odborů eh, v Kazachstánu. Ehm, došlo k deregistraci některých eh, odborových organizací a k následným eh, případům soudním týkající se například financování takovýchto odborových organizací. Ehm, v tuto chvíli výbor MOP pro eh, svobodu zhromažování se těmito případy zajímá. Co se týče uplatňování standardů, výbor požádal eh, vládu o to, aby mohl tedy spolupracovat eh, při této pomoci vládě. A chtěli by spolupracovat tedy jak zástupci MOP, tak se zástupci organizací zaměstnavatelů a odborových organizací. V září e, pravděpodobně bude žádost o určitou e, technickou spolupráci a asistenci, ale ještě to nemáme potvrzeno. E, ze strany EU Můžeme říct, že eh, v rámci posílené spolupráce také se zabýváme podporou eh, pracovního prostředí a eh, chceme využívat pákového mechanismu, aby vláda posopla dál. Důle, důležité je, že ty soudní přípravy nejsou přímo pod pravomocí ministra ministerstva práce a MOP nemůže v tuto chvíli přímo nějak zasáhnout. E, třeba, že MOP se chtělo také e, sejít, vyjadřilo toto přání e, sejít se s dalšími agenturami a ministerstvy. V Malajzii se zabýváme otázkou nucené práce a mm, to tedy v souvislosti s prací výboru pro uplatňování standardů a co se týče umluvy 98 eh, kolektivního vyjednávání. Malajzie ještě nepodepsala eh, úmluvu o eh, svobodě shromažďování, zejména v tom mm, rámci, o kterém se hovořil, bylo TTP a v této souvislosti MOP se zabývalo diskuzí s Malajzií o tom, jak k, se přibliží k úmluvám 87 i 97 i eh, ohledně nelegálního obchodování, jak, jak vyřešit eh, situaci. A doufáme, že se nám podaří eh, dosáhnout patřičných změn v Malajzii. V Myanmaru o kterém jsem si přála eh, diskutovat, o kterém konference hovoří o tom, že tedy MOP tam dlouhodobě eh, eh, usiluje o to, aby eh, bylo skoncováno eh, s dětskými vojá, nebo s tím, aby děti byly jako vojáci, s otázkou nucené práce a podobně. Vláda Nyní má projekt, na kterém spolupracuje MOP. Jedná se o revizi legislativy. A e, konkrétně se jedná také o odborové organizace a způsob řešení e, konfliktů a sporů. Myanmar také potřebuje podepsat umluvu o kolektivním vyjednávání, která není podepsána a je zapotřebí eh, přimět vládu, aby se pohnula dál, alespoň v některých eh, oblastech, eh, aby nebyly spochybňovány takové věci, jako je svoboda shromažďování. Co se Paraguaje týče, výbor pro uplatňování standardů se zabýval První umluvu pracovním právu, poskytujeme technickou eh, pomoc týkající se eh, mezinstitucionálního protokolu. A eh, vidíme, že v mnoha zemích se nejedná jen o otázku prac, ministerstva práce, ale také otázku soudnictví. Eh, stejně tak i zde eh, chceme se zabývat také eh, inspekcí práce, otázkou dětské práce, nelegálními obchody a také tam jsou otázky související se domorodým obyvatelstvem. Turecko. Už bylo letos prodiskutováno ohledně úmluvy o zastoupení pracujících samozřejmě, že mm, ne, se přímo nezabývali mnoha eh, záležitostmi, mnoha eh, různými mm, nesplněnými eh, otázkami. Vláda překvapivě o tom to chtěla eh, hovořit, se týče tedy eh, práce s eh, výborem pro uplatňování standardů. Odbory musí mít příležitost hovořit o svých obavách, zejména pokud dochází k propouštění, zejména mezi tedy členy odborů a podle určitých tvrzení Eh, je tam jakýsi rejstřík, který byl vytvořen, který měl eh, usnadnit kolektivní vyjednávání, ale nyní je ve skutečnosti používán k tomu, aby se eh, mohly orgány zaměřit na členy odborových organizací. Eh, tak už vím, že mám jenom pár minut, takže budu velice stručná, rychlá. Na Ukrajině tam je eh, projekt MOP o posílené inspekci práce na základě hodnocení ehm, tamního mm, systému samozřejmě, eh, že byli velice rádi kvůli moratoriu a pak je tu otázka nevyplacených mest nebo pozdě vyplácených mest, kdy si zástupce pracující na to, toto stěžoval. A je velice důležité, aby došlo k pokroku u všech nevyřešených otázek, tak aby i inspektoři práce dosáhli určitého pokroku. Nakonec Větnam. Ehm, kancelář MOP měla velkou podporu od ehm, Evropské unie v otázce ehm, vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli a Hodně se spolupracovalo s vládou na tom, aby došlo k většímu pokroku ve svobodě shromažďování a e, k dalšímu pokroku na úrovni podniků samotných. E, teď vidíme, že vláda se otevírá zájmu k potenciální e, ratifikaci umluvy o kolektivním vyjednávání. A velice důležité je, je eh, zasedání, eh, setkání, které se má konat eh, v polovině září v této souvislosti. A toto bylo tady velice stručně ohledně těch států a přivítám vaše dotazy. Děkuji paní Kurty za vaši prezentaci. Nyní tedy zahájíme debatu s kolegy a dávám slovo panu Ruasovi. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl položit jednu otázku a rád bych tedy nejprve poděkoval zástupkyni MOP za její prezentaci. Na plenárce v červnu 2016, tři roky po trade, k tragédii nebla si klademe otázku, zda bychom neměli posílit ty kompromisy a ty dohody, které byly uzavřeny s bangladešskou vládou. Je potřeba jít dále, udělat ještě více. Je samozřejmě nutné, aby respektovali úmluvu z roku 87, musí uplatňovat všechna ta ustanovení na průmyslové provozy. Je potřeba také bojovat proti korupci a respektovat eh, ustanovení v, a úmluvy v oblasti pracovního práva. Také jsme požádali eh, komisaře a bangladešskou vládu, aby neskládali ruce do klína a aby uvedli v život veškeré ty závazky, které byly obou straně přijaty. Takže bych se chtěl zeptat paní Kurtis, zda vývoj, který konstatujeme v této věci, není příliš pomalý. Děkuji, pane Riasi. Nyní dávám slovo panu Martinovi. Děkuji zástupkyni MOP za její prezentaci. Eh, my už jsme tady slyšeli popus, popis celé řady konkrétních zemí, takže se možná nezdá přiměřené přidávat k tomu otázky, které se týkají dalších zemí. My ve výboru jsme velmi znepokojeni vývo, eh, vývojem v Koreji, v Jižní Koreji. Eh, Rád bych tedy věděl, jestli se MOP zabývá kroky jeho korejské vlády, to je tedy první věc. A druhá otázka, na kterou se chci zeptat, eh, ve výboru pro lidská práva jsme si všimli toho, že eh, Situace v oblasti lidských práv v jihovýchodní Asii se zhoršuje. Konkrétně se jedná o eh, Filipíny a proto bych se rád zeptal, jestli MOP zamě, eh, zaznamenala pokles eh, s norem v oblasti pracovně právní v této oblasti. Děkuji, pan Scholz. Děkuji, paní předsedkyně. I já bych chtěl poděkovat za velmi detailní přednášku. Rád bych vznesl některé dotazy. Například bych rád propojil ty, eh, tu situaci v některých zemích, o kterých jste hovořila. My jsme včera měli konferenci eh, s, ve, s vyslanci EU ve třetích zemích a hovořili jsme o mezinárodním obchodu a lidských právech. A otázka, která se nabízí, zní, jestli MOP jako instituce má zájem na tom, abychom jako další krok do toho zahrnuli ty závazné kapitoly o lidských právech, o sociálních právech, o dětské práci a tak dále. To znamená, že by to byly kapitoly, které by byly závazné, měly by tam vynutitelné, byly by tam vychonitelné mechanismy, tak abychom přispěli ke zlepšení situace. Já si myslím, že musíme eh, pokrok v tomto ohledu zrychlit a proto bych byl velmi rád, kdybyste nám na to řekla svůj názor. A druhá věc, která s tím trochu souvisí, jaká, jaký je názor MOP, pokud jde o probíhající vyjednávání v Ženevě. Eh, v Radě OSN pro lidská práva jde o mezinárodní eh, dohodu o společenské zodpovědnosti podniků, protože musíme eh, vzít v potaz globální řetězec hodnot. Pokud chceme tu situaci změnit, tak skutečně musíme najít nějaké nástroje, které v rámci toho globálního řetězce hodnot budou mít dopad. Já neříkám, že za to zodpovídají pouze vlády. I podniky, i nadnárodní podniky si musí uvědomit, že eh, právě mm, tento rámec je, eh, má tedy bezprostřední souvislost s jejich způsobem výroby. Děkuji. Děkuji vám, kolegové, a prosím vás, abyste byli struční, aby měla paní Katis ještě dostatek času na odpověď, aby také komise se mohla odpověď ještě vyjádřit paní Kartondán. Um, yeah, I... Děkuji. Ano, Ráda bych položila obecnější otázku a naváže to na to, na co se ptal Helmut. V tuto chvíli probíhá diskuzie na evropské úrovni, jak bychom mohli posílit kapitoly o udržitelnosti a rozvoji v rámci těch obchodních dohod a klíčovou částí je to, že by tam byly tedy monitorovací a dohledové nástroje eh, a já bych se tedy v této souvislosti Eh, ráda zeptala na váš pohled. Jak, jakou ak, jakým způsobem by MOP tady mohla sehrát aktivnější roli, pokud jde o ty kapitoly o udržitelném rozvoji a Tady mi jde především o ty unilaterální obchodní iniciativy, jako je GSP, GSP+. Já mám totiž pocit, že se nemůžeme eh, zaměřovat pouze na uplatňování norem, Někdy to tak je, ale já se domnívám, že tento výbor je velmi politický a proto by bylo dobré, eh, kdybychom a je tedy zároveň velmi obtížné tam eh, tady začlenit tu, ten tripartitní dimenzi a proto bych se ráda zeptala, jaký je váš názor na přijetí těchto kapitol, pokud eh, tedy v důsledku toho Evropská unie ve své obchodní politice nepřijme žádné velké kroky. Víme, že právě to je velká páka, pokud jde o zlepšování situace. Vy jste zmínila situaci v Guatemala. Právě eh, tam tedy eh, bylo sepsáno mnoho odstavců a přesto jsme svědky toho, že tedy v celém tom období eh, obchodní přístup do Guatemaly eh, vzrostl. To znamená, že bych se ráda zeptala, jestli to tedy je vůbec v souladu se cíly mm, udržitelného rozvoje, kterým jsme se upsali. Ráda bych se zeptala, jak tedy naše obchodní politika může být v souladu s našimi cíly v oblasti obchodního, eh, udržitelného rozvoje. Ráda bych na to slyšela váš názor. Děkuji a nyní paní Miner. Dank u wel, voorzitter. En dank u wel, mevrouw. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji paní Kates. Já bych budu stručná, protože nemáme mnoho času. Chtěla bych se zmínit o té zprávě nizozemské pracovní skupiny v oblasti zemědělství k Indii. Jak zde ji zaznělo, eh, Indie je ožehavé téma a zdá se, že v Indii ještě stále moderní eh, otrokářství, velmi nízké platy, nucená práce a v některých případech také dětská práce, například v žulových lomech. A tam vlastně bychom chtěli tedy vědět, jak se staví MOP k těmto tématům. A potom další bod. Jde o obchodní dohodu mezi EU a Větnamem. Jste to už to bylo v roce 2013 byla provedena studie, ze které jasně vyplynulo, že tam dochází k masivnímu přesunu milionů lidí, v, kteří pracují v textilním průmyslu ve velmi špatných pozmínkách mnoha východoazijských zemích, je pra, jsou právě problémy s těmito eh, podniky na výrobu textilu a botů, kde, eh, kde opravdu jsou pracovní podmínky velmi špatné a v jednání o eh, ne, kolektivní vyjednávání jsou v podstatě stále zakázána nebo nejsou umožněna. Mohla byste se tedy zmínit o tom, jak se prosazuje umluva MOP ve Větnamu? Zejména je to velice důležité, když se jedná o této obchodní dohodě, protože víme, že miliony lidí pracují v těchto sektorech ve velmi špatných podmínkách. Děkuji, paní Moska. Eh, Děkuji. Také bych chtěla navázat na velice detailní prezentaci, zejména co se týče Bangladeše a malého pokroku, který jsme viděli v této zemi. Chtěla jsem se zeptat, zda zásobkyně MOP by mohla poskytnout svůj pohled na otázku, kterou si klademe my jako výbor. Dá se změnit přístup, který ze strany evropských institucí byl zaměřen na spolupráci a na dialog eh, směrem eh, k postupu, který by byl více zaměřen na Eh, sankce, co by podle vás bylo nejefektivnější? Jaký vztah se třetími zeměmi by byl nejefektivnější? Mohla byste nám, prosím, paní zástupně MOP, sdělit svoje stanovisko k tomuto? A další obecnější věc, eh, která nesouvisí přímo s tím, co jste eh, uváděla. My jsme velice ocenili, že MOP začala eh, pracovat v tom eh, výboru pro budoucí práci, eh, protože se zaměřuje na globalizaci, na mezinárodní obchod a na technologický pokrok, protože se může stát, že by mohli poškozovat svět práce. Mohla byste nám říct něco více o tom, jak bude fungovat práce tohoto výboru? Děkuji paní Pinedo Rodriguez. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych také ráda poděkovala zástupkyně Mezinárodní organizace práce za vynikají za tu skvělou práci, kterou odvádí a za vaše stanoviska. Chtěla bych vyjádřit takovou všeobecnou připomínku a potom otázku. Jak bychom mohli zlepšit pracovní vztahy v rámci kompetencí v, u obchodních dohod? právě vyjednáváme modernizaci dohody s Mexikem. A jaká je tedy stávající situace v Mexiku? a jak by se nám mohlo podařit zlepšit situaci v oblasti pracovních podmínek. Kom, za komisi DG Amploa, DG Trade, každý máte slovo na tři minuty a na závěr dáme slovo paní Cortes, takže pan Delary za komisi. Ano. Uh, Děkuji, paní předsedající. Já bych chtěl poděkovat paní Kartise z MOP za velice detailní informace. Rád bych uh, poukázal na to, že Evropská unie nejen spolupracuje s uh, kancelářemi MOP po světě. Celá řada projektů, o kterých se paní Curtis zmiňovala, Eh, v nich spolupracuje EU a EU je také velice aktivní v rámci MOP, jejich diskuzí ohledně práce uplatňu, eh, výboru pro uplatňování standardů. A chtěl bych se zmínit eh, o tom, že jsme měli rekordní počet příspěvků v tomto výboru. Bylo 12 a, a konkrétně jsme to ovlivňovali výsledky rozhodování výboru a také celá řada prvků, Ehm, ze závěrů tohoto výboru eh, jsou eh, využívány v eh, činnostech Evropské unie, ať už je to externí dimenze, ať je, to obchodní činnost a, nebo vnější vztahy. Ehm, příspěvek EU na této konferenci MOP byl velice silný. 31 prohlášení eh, z členských států jste bylo nejen tedy co se týče výboru pro uplatňování standardů, ale také při diskuzích o základních principech eh, pracovního práva, také ohledně nových eh, standardů a um, slušné práce, důstojné práce. Tyto příspěvky měly i významný dopad eh, na eh, závěrečné rozhodování MOP. Evropská unie také zásadním způsobem přispěla ve výboru pro uplatňování standardů k obecné diskusi o budoucnosti eh, úmluv o zdraví a bezpečnosti. A tam jsme prosazovali Eh, lepší aplikaci eh, pravidel pro zdraví a bezpečnost a EU konkrétně specificky žádala, eh, aby úmluva o zdraví a bezpečnosti byla součástí seznamu základních úmluv. Na tom ještě se zbytek světa neschodl, nicméně závěry poukazují na to, že MOP by na tom dále mělo pracovat a jestli zdá se tato umlova dá začlenit do těch základních umluv. Těch 12 případů, kdy EU hovořila e, na daném výboru, jak už jsem o tom mluvil já i paní Curtis, jsou e, většinou velice významné i pro naši vnější politiku, pro vnější vztahy, pro zaměstnanost, pro e, podporování rozvoje a tak dále. A také je důležité mít na paměti, že některé z pozitivních výsledků práce MOP jsou také někdy e, způsobeny kombinací mnoha různých úsilí. Například bych chtěl poukázat na to, že e, Kanada na mezinárodní konferenci e, práce předložila ratifikované umluvy, a i, které předtím ratifikované byly. A v Indii samozřejmě je složitá situace, nicméně Indie na této konferenci nástroj pro ratifikaci Um, dvou umluv a umluv o, o dě, práci dětí, což je velice důležité, protože jim to trvalo snad 15 let, než do tohoto stádia dospěli. Potom ohledně dalších států, o kterých se diskutovalo, bych rád poukázal například na Bangladeš, Bangladeš, kde EU jednala ještě předtím, než Mezinárodní konference práce zasedala jednala a e, v dopise Evropské komise žádá o e, činnosti s jasnými lhůtami a e, žádá o to, aby byly vyřešeny nedostatky, které konstatuje MOP. A zítra bychom tedy měli znát názory na tyto jasné úkoly se lhutou. Kolegové z dalších eh, DG a z eh, vnější činnosti, eh, služby vnější činnosti si také zabývají, spolupracujeme. Otázka Guatemala je velice složitá, zabýváme se jí, již mnoho let. Samozřejmě, že je to velice důležité i pro část o udržitelném rozvoji v naší dohodě o spolupráci. V zemi, jako je Kambodža, jsme navýšili tlak, eh, jsme v kontaktu s, or, eh, s se státními orgány v tom smyslu, aby brali eh, vážně závěry dohledového mechanismu MOP. Například bych chtěl zmínit země jako Myanmar, které původně nebyly na našem programu. Nicméně Myanmar je země, je případ, kde Máme iniciativu pro eh, práva pracujících, kde MOP s dalšími spolupracuje na modernizaci práv pracujících v Myanmaru. Eh, v Koreji pak, protože zazněla otázka na Koreu, eh, v Koreji došlo ke kontaktu s velvyslancem a naším komisařem a velvyslanec poukázal na to, že vláda se bude zabývat otázkou ratifikace dosud nepodepsaných úmluv MOP a e, také, že se bude zabývat vyřešením otázky práce dětí. Ohledně Větnamu bych rád podotkl, že za dva týdny se bude konat seminář ohledně vytváření pracovních míst ve Větnamu, abychom zajistili lepší implementaci práv pracujících. A tím bych chtěl skončit, ale jsem k dispozici k otázkám. Děkuji, předám slovo panu De Franciscisimu. Paní De Franciscis. I can lower my voice a bit. <laughs> Já mohu hovořit hlubším hlasem, pokud chcete. Místo Francesca tu máte Madeleine z Generálního ředitelství pro obchod. Děkuji paní předsedkyně a děkuji také naší zástupkyni z MOP. Děkuji Karen za velmi podrobnou, inter, podrobnou přednášku. Ráda bych podpořila to, co říkal kolega z Generálního ředitelství pro zaměstnanost. My na všech těchto bodech velmi těsně spolupracujeme před a po konferenci MOP eh, v červnu jsme tedy identifikovali všechny ty země, které eh, byly zmíněny. Jde o to, co tady můžeme udělat v rámci jednání o eh, dohodách o volném obchodu v rámci GSP. Já vám tady uvedu některé příklady. Bangladeš. Myslím si, že někteří z vás četli ty dopisy, které jsme rozeslali. Jsme v těsném kontaktu s MOP. Eh, já si myslím, že to jsou tedy ty dvě země, kterými se tady nejvíce zabýváme. Kromě toho jsme měli další schůzky v červenci, jak eh, v Bruselu, tak Dakaru. V každém případě eh, další termín bude 31. srpna. Bangladeš by tedy měla reagovat na naše připomínky vzhledem k aktuální situaci budeme tedy zvažovat další kroky v legislativě GSP v další země, eh, Guatemala. I v této souvislosti jsme tedy poslali dopis, dopa, eh, poslali jsme dopis do Guatemaly při, v rámci přípravy eh, jednání TST, které se bude konat koncem roku, jako jakési varování. Podobné je to se Salvadorem a nyní velmi stručně ke Koreji. Naše zpětná vazba je taková, že o to mají velký zájem. Poslali také eh, zprávu generálnímu ředitelství pro eh, zaměstnanost. Paní komisařka Malstromová se sejda, sejde s příslušným eh, ministrem. Uvidíme, jestli tam došlo ke skutečné změně. Další země, Větnam, to také zaznělo. Poprvé tomu bylo tak, že před ratifikací dohody jsme navrhli jakýsi ratifikační plán, ve kterém jsme formulovali do, dosavadní nedostatky a konečně poslední dva body Ráda bych eh, zdůraznila, že eh, tyto kapitoly v dohodách o volném obchodu jsou tedy závazné, budeme je prosazovat, pokud to bude potřeba. A konečně poslední věc, co můžeme tedy udělat, jak můžeme spolu, eh, posílit naši spolupráci s MOP. Já si myslím, že ta spolupráce je dobrá, ale během posledních dvou nebo tří let se ještě zintenzivnila. Navázali jsme mnoho kontaktů ve všech těch oblastech, které jsou důležité důležité ne pouze v, obchode, v obchodě, ale eh, také v dalších oblastech, kde tedy můžeme sázet na určitý eh, pákový efekt. Paní Kortes, nyní dávám vám slovo na závěrečnou reakci. Máte pět minut. Co tedy vynasnažím odpovědět ve vší stručnosti na ty poměrně komplexní otázky. Za prvé eh, ty jednotlivé země, za prvé Bangladeš. Jak můžeme postupovat rychleji, co můžeme udělat víc. O tom hovořili kolegové, nebo hovořil, hovořil kolega z generálního ředitelství pro obchod. Dopis, který žádá vládu o časově omezené kroky, byl velmi dobrou pobídkou. Byl, byl to takový poput pro vládu, aby tady začala velmi rychle pracovat na těchto věcech. To, co z toho vzejde jako konkrétní věc, to ještě uvidíme ale v každém případě je to tedy součást toho procesu, eh, ke kterému došlo eh, v nedávném období v EU a byla to tedy velmi důležitá záležitost. Ty takzvané vývozní zóny, export processing zones, to je i nadále problematická věc. Měli bychom se na to zaměřit, proč by ty vývozní zóny měly být jiný, statut a proč by tam neměli mít přístup národní inspektoři. Eh, to je tedy další problematická věc. Souvisí to s tou otázkou, eh, eh, která hovořila o globálním řetězci hodnot. Další věc. Byli jsme informováni, že vláda se tedy snaží o to, aby legislativa byla v souladu s mezinárodními eh, úmluvami a že se snaží ratifikovat úmluvu 98. To znamená, že ta země něco jednoznačně dělá a v tomto ohledu bude velmi důležitá dohoda mezi EU, tedy dohoda o volném obchodu s EU. Pokud jde o Filipíny, tak tam nepochybně došlo ke zhoršení eh, pracov, eh, mez, oblast v oblasti lidských práv, ale mám pocit, že na pracovní standardy se to zatím eh, že se to zde zatím neprojevilo. My jsme tedy spolupracovali s vládou, která spolupracuje s odbory a eh, Korea tedy ratifikovala umluvu o odborech a myslím si, že tedy se v této oblasti velmi snaží. E, to znamená, že v oblasti mezinárodních norem práce to možná není tak špatné jako v oblasti lidských práv. Tolik jako odpověď. Ráda bych ještě jednou zdůraznila to, co eh, řekl zástupce generálního ředitelství pro obchod, eh, intervence EU v oblasti uplatňování norem jsou naprosto zásadní a my vás vybízíme, abyste tak činili i nadále, protože to má velký dopad na celou tu diskusi, která je někdy eh, kritizována z toho důvodu, že je příliš politická, ale EU skutečně by měla být nápomocná MOP a měla by tady dostat stát svému mandátu, pokud jde o mezinárodní eh, normy práce. Eh, mám bohužel málo času, ale přesto bych se chtěla věnovat ještě dalším otázkám. Například jste se zeptali, jestli jsou tu nějaké efektivní sankce, a, eh, a nebo jestli naopak sázíme spíše na dialog. Ano, MOP se zaměřuje spíše na dialog než na sankce, ale pokud se podíváte na případ Myanmaru, tak tam ty sankce jsme uplatňovali poměrně eh, dlouho, přesto máme za to, že je velmi důležitá trpělivost my jsme zatím neprokázali v rámci našeho výzkumu, že by model založený na sankcích byl efektivnější než model založený na dialogu. To znamená, že my budeme eh, i nadále poskytovat informace veškerým dohledovým orgánům, tak abychom se postarali o pokud možno co největší pokrok. A budeme se snažit zintenzivnit naši spolupráci s generálním ředitelstvím pro obchod, tak aby všechny kroky, které podnikneme, měly co možná největší dopad. Děkuji. Děkuji, paní Cortes, a děkuji vám všem za tuto diskusi a navrhuji, abychom přešli k bodu 12 našeho programu a to je hlasování. Než začneme hlasování, tak navrhuji, abychom si otestovali naše hlasovací karty. Zahajuji testovací hlasování. Máte všichni karty, Danieli. Před, paní předsedkyně. Uh, Zapom, zapomněla jsem svoji kartu, říká řečně jedna paní poslankyně. Paní Menar, zohledníme tedy vaše hlasování, ale musíte nám tedy rukou dobře naznačit, jak budete hlasovat. Dobře, děkuji. Euh, tak navrhuji, abychom tedy zahájili naše hlasování. Takže je to stanovisko k rozpočtu na rok 2018. Spravodajem byl pan BG. Hlasování se bude konat ve dvou krocích. Nejdříve budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích a potom k doprovodnému usnesení. Začneme tedy k pozměňovacím návrhům k rozpočtu. Takže pozměňovací návrh 67, 74, kdo je pro, kdo je proti. Máte všichni. Mhm. Takže 67, 54 pozměňovací návrh. Máte všichni hlasovací seznamy s Usnesení to budeme hlasovat potom. Teď hlasujeme o návrhům k rozpočtu. Takže 67,54. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 67,51. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 67,50. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 67, 52 pro. Proti? Zdrželi se? Přijat. 67, 53 pro. Proti? Zdrželi se? Přijat. 67, 57 pro. Proti? Zdrželi se? Přijat. 67, 56 pro. Proti? Zdrželi se? Přijat. 67,55 pro, proti, zdrželi se, je přijat. A nyní přejdeme k usnesení. Pozměňovací návrh 1. Pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 1. Kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijat. Pozměňovací návrh 6 pro, proti, zdrželi se a zdá se mi, že je zamítnut. Chcete zkontrolovat? Takže zkontrolujeme pozměňovací návrh 6. Já nemám hlasovací kartu, ale hlasuji proti, říká. Dobře, takže máme dva hlasy proti, říká paní předsedkyně, které zohledníme. Je zamítnut tedy. Kompromis 2 pro. pro. Kompromis 2 pro. Proti. Strželi se. Přijat. Nyní přejdeme ke kompromisu 3. Kdo je pro? Proti zdrželi se přijat. Přejdeme ke kompromisu 4. Kdo je pro? pro proti? Zdrželi se přijat. Teď se do... Teď pozměňovací návrh 14, první část, neomlouvá se předsedkyně, ten odpadá. Druhá, druhá část. Pozměňovací návrh 14, druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Mm, myslím, že je zamítnut, ale zkontrolujeme to. Takže druhá část pozměňovacího návrhu 14. Končím hlasování. Je zamítnut. Teď přejdeme ke kompromisu 5. Kdo je pro? Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? je přijat. Pozměňovací návrh 21 pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 22 pro, EPP už nehlasuje. Takže kdo je pro pozměňovací návrh 22? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je přijat. Pozměňovací návrh 23 pro, proti, kdo se zdržel? Asi bychom to měli zkontrolovat. Takže pozměňovací návrh 23. Končím hlasování. Je přijat. Konečné hla. Kompromis 6. Kdo je pro? Proti? Strželi se? Přijat. Přejdeme ke konečnému hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Končím hlasování. A usnesení je přijato. Blahopřeji zpravodaji panu Begemu. Nyní Teď se dostáváme k bodu 13 našeho programu Protokol k dohodě, asociační dohodě mezi Evropskou unii a jejími členskými státy na straně jedné a Čilskou republikou na straně druhé se zohledněním vstupu Chorvatska do Evropské unie. Máme zde jedno hlasování celkové, takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A chtěla bych poblahopřát tímto paní Rodriguez Piněro, která byla zpravodajkou. Voilà, je vous propose maintenant de passer... Teď tedy navrhuji, abychom přešli k bodu 14. Prosím, aby kolegové, kteří chtějí opustit sál, tak učinili rychle. Ještě jednou prosím kolegy, kteří odcházejí ze sálu, aby odešli rychle. Voilà, donc je vous propose maintenant... Nyní navrhuji, abychom přešli k bodu 14 našeho pořadu jednání činnosti monitorovací skupiny. Před letní pauzou dvě monitorovací skupiny se sešly a my využijeme té první naší první schůze parlamentu, abychom si udělali stručné schrnutí. Co se týká Mercosuru, tak 11. července monitorovací skupina spolupráce se zeměmi Mercosur se sešla o diskusi ohledně obchodních jednání mezi EU a zeměmi Mercosuru s, s hlavní vyjednavačkou paní Sandrou Galino, která je eh, pověřena za Evropskou. V roce 2010 zahájila EU jednání s Mercosurem a v nedávné době byly vyměněny nové nabídky mezi oběma stranami. Hlavní vyjednávačka informovala o posledním cyklu vyjednávání. Pan Salafranka právě přichází. Počkám tedy, až se posadí, abych mu mohla dát slovo. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za to, že mi umožníte udělat tuto prezentaci. Chtěl bych stručně informovat členy našeho výboru o výsledcích poslední schůze monitorovací skupiny spolupráce mezi EU a Mercosurem. Já tu otázku celkem znám už ten postup poslední kolo nebo cyklus vyjednávání se konal v červnu a chtěl bych tedy poinformovat o pokroku, kterého bylo dosaženo na tomto jednání. Chtěl bych poděkovat členům jednotlivých politických skupin za jejich zapojení a za jejich aktivní spolupráci. Děkuji vám za to, že jste se tak aktivně zapojovali. Jednání pokračují, výsledky jsou uspokojivé a příští týden se bude konat schůze a další cyklus jednání se tedy bude konat v září. Chtěl bych pozvat členy našeho výboru, kteří chtějí na pravidelnou měsíční schůzi, tak abychom mohli nadále diskutovat s generální ředitelkou příslušného ředitelství komise o pokroku, kterého bylo dosaženo u jednotlivých kapitol. Neskrývám kolegům, protože to je důležitá věc, domnívám se, že cíl, který oznámila paní komisařka, byl schválen hlavami států v Evropské radě ta, a o tom se tedy zmínila paní Malmstrémová, když naposled přišla tedy do tohoto výboru, čímž se uzavřel tento obtížný proces vyjednávání, který by měl být končen na konci prosince. A všichni doufáme, že komisi se to podaří, že se podaří dosáhnout vyvážené, harmonické dohody. Víme, jaké jsou ty problémy a choulostivé otázky na obou stranách a v současné době ta, ta jednání probíhají relativně dobře. A samozřejmě ta, eh, ta dohoda bude ještě projednávána v dalších měsících do konce prosince. Tedy. Takže všechno, co bych ještě mohl doplnit, paní předsedkyně, je, že komise nás pravidelně informuje. Děkuji všem Eh, členům tohoto výboru i stínovým zpravodajům, kteří se účastní práce. A chtěl bych také říci, že ve čtvrtek příští týden přijede, eh, přijedou zástupce delegace argentinských politiků, kteří by se chtěli také eh, účastnit diskuse mezi poslanci a abychom se a příští čtvrtek tedy jsou pozváni také stínoví zpravodajové na tuto schůzi, abyste si zaznamenali a máme velká očekávání. Myšlenkou je, že by vlastně se mělo inform, poslanci měli být informováni o veškerém pokroku, kterého bylo dosaženo při tomto jednání. Takže to je vlastně cíl. Generální ředitel DG Trade nás bude informovat o stávajícím stavu jednání. Řekl bych, že tady bylo dosaženo pokroku jednotlivých kapitol, které jsou, jsou, které jsou součástí jednání. Důležitá eh, součást eh, výměna zboží, eh, oběh zboží, o tomto se jedná. Včera se brazilský minister zahraničí setkal se zástupci různých institucí, Evropského parlamentu také a jasně vyjádřil, jaká jsou očekávání ze strany Mercosuru od této dohody. A ještě bych chtěl tedy připomenout na závěr tohoto rezime, to jsou vlastně údaje, které byly předány paní komisařkou Mal- Malmstrémovou. Mělo by dojít k spoře 1 miliarda euro. Samozřejmě pro Mercosur by to mělo být také by zde měly být ušetřeny 4 miliardy na celních poplacích. Takže o toto jsem se chtěl, o to informace jsem se chtěl podělat a dále budeme sledovat tato velmi důležitá jednání. Děkuji, pane Salafranko. Nikdo se nechce vyjádřit k této věci? Ne, takže navrhuji, abychom nyní přešli k monitorovací skupině s Izraelem. 12. července se monitorovací skupina sešla, aby podiskutovala nejprve o uplatňování eh, zprávy o etiketování a potom o uplatňování protokolu o hodnocení schody a akceptování průmyslových výrobků a příloh, které se týkají farmaceutických výrobků. Navíc zástupci DG Optrade, zástupci DG San zdravotnictví byli také přístupní Přitom někteří diskutovali s členy skupiny o technických otázkách. Nyní bych tedy chtěla paní Marie Arénu, která je stálou zpravodajkou této monitorovací skupiny, požádat, aby se vyjádřila Děkuji, takže na jedné straně jste byla prezentace DG Trade a DG Sante, které, kteří se zaměřili na dva aspekty, to znamená otázky související s identifikací se značením tedy a s jednotlivými pokyny, které uplatnila a zavedla Evropská komise a jednak pokud jde o hodnocení dohody, jaká která ostatně, ke které nikdy nedošlo vlastně. Takže skutečně bylo požádáno ze strany komise, aby došlo k tomuto hodnocení. Musím přiznat, že jsme nedostali nějaké přesné informace od eh, DG Sante. To se zaměřilo zejména na otázky farmaceutických výrobků, ale otázka, která zazněla, samozřejmě byla propojit tuto dohodu ACA s dodržováním smluv a také s tím, že ty farmaceutické výrobky, aby se nevyráběly v koloních. Bohužel DG Sante, a myslím si, že to je legitimní, nemělo příslušné informace, které by nám poskytlo o situaci a nezná, vlastně neví, jaké jsou případné možnosti těchto farmaceutických výrobků, které byly vyráběny například ve výzkumných střediscích tomto rámci. Takže jsme zdůrazňovali, že potřebujeme získat tyto informace. To tež platí i pro uplatňování těch pokynů, těch hlavních směrů. Dnes ještě nemáme náležité hodnocení toho, co přinášejí tyto hlavní směry a způsob, jakým členské státy uplatňují, provádějí tyto eh, hlavní směry. Zejména jsme Evropské komisi předložili určitá svědectví o výrobcích zjevně vyráběných v koloních, které se prodávají, distribuují pod etiketou. Samozřejmě mohou se prodávat v Evropě a prodávají se pod etiketou Izraele a nikoli výrobku z kolonií, takže to působí problémy ohledně toho, jak vlastně členské státy mohou zaručit, jaké výrobky do, přicházejí na území Evropské unie s výrobky, které nejsou náležitě vyráběny. Toto jsme tedy zjistili, zjistili v rámci těchto jednání. Děkuji. Chcete někdo k tomu něco poznamenat? Nikoli, tímto jsme skončili tento bod. Než přejdeme k následujícím budu, tak vám chtěla navrhnout pětiminutovou pauzu. A vzhledem k tomu, že následující téma se bude odehrávat za zahraniční dveře, tak chci eh, navrhnout to, aby eh, pouze eh, poslanci, asistenti poslanců výboru INTA, sekretariát výboru, právní služba Evropského parlamentu a úředníci politických skupin zůstali v sále, ostatní, aby tento sál opustili, prosím.